Man, please take your seat. I welcome our chief election observation. Dobré ráno. A já bych chtěl přivítat eh, Jo Leinena, našeho šéf pozorovatele voleb, který zásadně vede naše pozorovací delegace Eh, do zemí, které jsou královstvími. A setkal se eh, s vestfálským králem a královnou eh, v, v sobotu a v Minstru mu byla udělena tady král byla, byla udělena Eh, cena míru ministru. Poněvadž eh, je tedy z regionu, kde už eh, léta trvá válka. Oficiálně je to náboženská válka, tak jako u nás ve Svářsku byla byla válka mezi eh, katolíky a evangelíky. De facto to byla eh, proxy válka mezi Paříži Londonem a Londýnem a Stockholmem a eh, v Saudské Arábii, v jejím okolí, je nyní situace podobná. Možná, že právě to cenu což je vzpomínka na rok 1648, eh, by se mohla udělovat eh, právě v těchto zemích. Eh, tehdy Německo po 30 leté válce mělo už jenom polovinu obyvatel jako ve srovnání se stavem přední. A když se podíváme dneska na Mosul a Alepo, tak eh, tam skutečně situace je velmi podobná. Nicméně eh, děkuji. V této delegaci byli naši kolegové Poche, Belder, Matias a eh, Dalunda. Šlo o volby 20. září. Něž Eh, většinu křesel si podrželi monarchističtí loyalisti, ale muslimské bratrstvo eh, získalo tuším, že 16 křesel. Ale bylo zvoleno také 20 eh, žen. Možná, jo, byste nám mohl říci eh, trošku, jak to tam vypadalo a možná také Maria Gabriel. Takže začněte, pan Leinen. Děkuji, Almada. S potěšením jsem eh, konstatoval, že eh, král a jeho žena dostali cenu míru, eh, protože de facto právě král podporuje reformní kurz v Jordánsku, zemi, kde není mnoho konfliktů, ani zmatku. Jordánsko je de facto ostrůvkem stability a míru v oblasti. Parlamentní volby 20. září jsou součástí reformního procesu, který podporuje Evropská unie a další mezinárodní organizace. Proto bylo jedině správně, že Evropská unie tam vyslala pozorovatelskou misi a myslím si, že tam byla skutečně skvělý tým, Eh, našeho, naší diplomatické služby i parlamentu. Od spuštění eh, volební kampaně až po uzavření eh, volebního procesu jsme to takto pozorovali a bude sepsána zpráva. Byly to volby do 18 parlamentů v Dánsku a e, spolu s tím ruku v ruce e, šla e, reforma voleb. Poslanci jsou nyní voleni jinak a nyní v Dánsku existuje zákon o politických stranách. V předchozích volbách šlo o hlasy pro jednotlivé osobnosti, dnes ovšem máte seznamy kandidátů a jako občan Jordánska můžete využít právo udělit preferenční hlas. Volební komise byla dobře připravena a volby byly organizačně zvládnuty velice dobře. Já jsem byl eh, také v Gabonu s Marie eh, Gabriel o něco předtím, pár týdnů předtím v Gabonu. Eh, pokud srovnáte dvojí volby poměrně časově blízko sebe, tak skutečně v Dánsku bylo všechno uděláno správně, včetně včasné registrace voličů. a organizační část eh, byla zvládnuta velmi dobře. Volební kampaň byla pokojná, pokud došlo k nějakým eh, nesrovnalostem, byly to jen drobnosti, eh, taková drobná, drobná porušení určitých pravidel, ale nic, co by ovlivnilo výsledek voleb volební kampaň v Jordánsku vypadá trošku jinak než u nás. Nejsou zde pořádány, eh, pořádána velká schromáždění, jsou eh, tam schromáždění ve stanech místo toho, kde se obvykle rozdává také pohoštění a voliči jsou lákáni, aby hlasovali pro toho či ono kandidáta. Eh, volební systém byl takzvaný pasivní, to znamená, že každý občan měl právo volit, což byl také rozdíl oproti eh, minulým eh, volbám, kdy platilo takzvané aktivní právo, čili volič musel aktivně se nechat zaregistrovat pak mohl volit. Výsledek změnu, změny bylo zvýšení Eh, zvýšení počtu voličů 80% eh, v absolutních číslech 200 tisíc oproti předchozím volbám v roce 2013. Čili byl to úspěch, ale eh, přesto to bylo pouze 64% voličů, čili 630% nepřišlo k volbám. A zvláště politování hodné je, že hlasování se neúčastní mladí lidé. Jordánsko je velice mladá země. Myslím, že nějak 70% obyvatel je do 30 let. A mladí nešli hlasovat, poněvadž nevěří kandidátům, nevěří tomu, jestli eh, ten parlament skutečně funguje, jak by měl, nebo jestli to tam veřejné zájmy. Pozitivní je, že ve volbách nikdo nic nebojkotoval. Bylo zde celkem 50 eh, eh, stran, 39 vznesl námitky proti volbám a 11 se neúčastnilo přímo svými kandidáty, ale vyzvalo k podpoře jiných kandidátům. Ne, nedošlo tedy k bojkotům na rozdíl od roku 2013. Vy zde, pane předsedu, už zmínil, že kampani eh, se účastnil poměrně vysoký počet žen jako voliček, ale také jako Eh, kandidátek. Jsou zde eh, rezervována místa pro menšiny eh, a výsledek je dneska ten, že v parlamentu, který má 133 křesel, je nyní 20 žen. Samozřejmě je to poměrně málo, dá se to zlepšit a možná, že eh, posílení účasti žen by mohlo být cílem do příštích let. Pozorovatelské roli se účastnilo několik dalších eh, mezinárodních organizací a eh, bylo zde také 13 tisíc pozorovatelů domácích. bylo podáno několik eh, stížností na volby našim pozorovatelům a eh, někteří si dokonce obrátili na soudy. Soudy eh, rozhodly nestranně a včas, což je nyní hodné. Řekl bych, že jordánské volby byly dalším krokem k otevření a reformám v zemi. Pozorovali jsme samozřejmě ještě různá specifika, která zazní v našich eh, doporučeních. V médiích se volební kampaň nijak neprojevila. Eh, de facto proběhla pouze informace o tom, že volby jsou ale eh, neúčastnili se tedy přímo do toho. Eh, čili eh, je tam určitá míra svobody médií, ale taky je tam obava, aby někdo neudělal něco špatně, čili určitá cenzura tam je. Je třeba říci, že venkov je v parlamentu zastoupen silněji než města čili to rozložení křesel neodpovídá eh, mezinárodním standardům a eh, kvalita hlasování není eh, zaruštěn, zajištěna. To znamená, Amán a další města nejsou dostatečně zastoupena. Také pokud se registrujete jako kandidát, je zde určitá restriktivní, re, striktivní eh, politika, to znamená, že za kandidaturu se musí platit, čili to je možná také důvod k tomu, eh, proč eh, mladí lidé nechtějí k těmto volbám jít. Čili doufujeme, že to se vyřeší v průběhu dalších reform. Čili mm, skutečně můžeme k tomu ještě hovořit dlouho. Příštích týdnech bude sepsána naše zpráva eh, v definitivní podobě. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Joe Linenovi, vedoucímu pozorovateli, za vynikající práci. Chci poděkovat také za přijetí a spolupráci na místě a chci poděkovat všem kolegům z Evropského parlamentu, díky nimiž jsme mohli kvalitně odvést tuto práci. Začnu pozitivními body. Je třeba to říci, naše zkušenost je především pozitivní. Jak řekl hlavní pozorovatel, ten proces byl obecně důvěryhodný, inkluzivní a, a, a je třeba zmínit hlasování samotné, den voleb, kde to proběhlo poklidně, bez občas došlo k drobným incidentům, ale v tomto kontextu jsou důležité dvě věci. Jednak ambiciozní politická reforma a regionální nestabilní kontext. Tedy zmíním pět nebo šest klíčových momentů. Za prvé, naše mise vychází z práce mise v roce 2013, tedy doporučení z roku 2013 byla naplněna. Není to pravda u všech zemí, kam jsme se dostavili. A souvisí to také s novým volebním zákonem, který umožňuje vznik politického systému s několika politickými stranami. A viděli jsme, že hlasování je do značné míry určen eh, kmenovou a etnickou příslušností. Tedy málo politických stran zastupuje skutečné politické programy a to je výzva do budoucnosti, včetně nového shromáždění. Tady bychom měli sehrát svou úlohu. Dále to také zmínil, bylo zmíněno nové rozdělení volebních obvodů. To také ovlivňuje univerzálnost hlasování některé venkovské oblasti jsou nadměrně zastoupeny. Chtěl bych zdůraznit eh, volební komisi, která je nezávislá, a to je klíčový, klíčová součást volebního procesu a tentokrát byla dobře organizovaná transparentní volební komise, eh, avšak nezveřejnila svá rozhodnutí o oprávněných či neoprávněných eh, kandidátech takže tento dostatek, nedostatek jsme zaznamenali, ale třeba jim poblahopřát, protože vynaložená snaha, včetně informačních technologií, je věc pozoruhodná, která vysílá významné sdělení. Také chci upozornit na úlohu médií, žádné větší překážky pro svobodu tisku, avšak určitá autocenzura fungovala a je důležité, aby volič měl možnost se rozhodnout na základě vlastního rozhodnutí a vlastního úsudku. Mladí a ženy, za prvé pro ženy, tam je třeba udělat mnoho, protože přes významný počet žen, které se účastnily voleb, stále zde zbývá práce mimo jiné cestou médií, jak u voliček, tak u kandidátek a i zde musíme se k tomu jasně vyjádřit. Pokud je o mladé, tak i zde zbývá velký kus práce, aby mladí byli mobilizováni, aby byli dostatečně motivovaní, aby šli k volbám. Je třeba to uznat, když jsme byli v, ve volebních místnostech, tam téměř nehlasovali mladí a to bylo pozoruhodné. A to jsme viděli i našich místních eh, asistentů, kteří nechtěli jít k volbám. Tím spíše, že ti mladí jsou velmi kritičtí a velmi dobře vědí, jak by, se, jak by chtěli, aby se jejich země vyvíjela. To, to bylo pro mě pět nebo šest zásadních bodů. Já bych chtěl závěrem zdůraznit, že my jako Evropská unie skutečně chceme podporovat technicky, politicky tyto reformy v rámci volebního cyklu a i dále. A je tu skutečná politická vůle provést eh, demokratickou změnu. A řada věcí byla splněna díky těmto volbám a myslíme, že v praxi díky spolupráci bude možné pozitivně se vyvíjet dál. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji kolegům za prezentace. Já mám dvě otázky. První se týká účasti žen. Já vzpomínám, že při minulých volbách, když jsem byl pozorovatelem za parlament, ženy byly vyzvány k eh, volbám v oddělených volebních obvodech a také účast žen byla vynikající. Byla účast žen eh, opět eh, vysoká oproti mužům. A další otázka, mě by zajímalo, Joe Linen zmínil, že v tisku vlastně kampaň nebyla. Mě by zajímalo, zda přesto určité informace o volbách, tedy neutrální informace, byly předány. Já vzpomínám na to, že minule, když jsme pořádali tiskovou konferenci, tak byl David Martin vedoucí pozorovatel a já jsem byl v čele delegace parlamentu a byli jsme překvapeni, protože novináři na, na tiskovce neměli žádnou otázku. To je jediná tisková konference, které jsem se kdy účastil, kde nepadla jediná otázka. Skutečně to bylo pouze úvodní slovo bez eh, novinářů vlastně, bez účasti novinářů. A novináři by měli reagovat, neměli by si pouze zapisovat naše vyhlášení. A padla alespoň jedna otázka před tiskové konferenci, nebo obecně je veřejnost skutečně informovaná, nejen ze, nejenom o tom, že se budou k určitému datu konat volby, ale zda jsou informováni o kandidátech a podobně. Děkuji. Děkuji. Děkuji rozhodně lepší, než když jsme byli před eh, rokem a půl v Mexiku jako AFE. Tam, eh, když jsme v parlamentu byli a chtěli jsme mít tiskovou konferenci, tak eh, tam bylo několik lidí, kteří se ptali, ale ti už jsme předtím viděli, to byli úředníci parlamentu, ne, no, z úředníků parlamentu se stali novináři pouze proto, aby oni, nebo, že nechtěli prostě na tu tiskovou konferenci vůbec žádné novináře pozvat. To bylo velmi zajímavé. Má někdo ještě nějakou poznámku? Nezdá se. Mexiku eh, vládní strana se také jmenuje institucionalizovaná stálá revoluce. Dobrá. Takže si uděláme přestávku. Jo, ještě zareaguje eh, kolega Predo při zahájení té volební pozorovací mise to přesně bylo tak, jak jste popsal. Žádné otázky novináři nekladli, vůbec nic. Po volbách na tiskové konferenci to byly spíše mezinárodní než národní média, která kladly otázky, ale nebylo jich mnoho. Je tedy vidět, že je tam jakási autocensura médií a mediální svoboda, jak my ji známe, je tam <laughs> poněkud restriktivní. Ano, ženy skutečně eh, volí ve svých vlastních volebních kabinách odděleny od mužů. Eh, Navzory tomu z těch 1,5 milionů občanů, kteří volili, přišli k volbám, bylo 48% žen tedy ženy se voleb zúčastnily a jak jsem již řekl, svůj hlas odevzali v oddělených volebních kabinách. Nezávislá volební komise udělala skutečně velmi mnoho pro to, aby informovala občany. Ovšem média prostě by, by bývala měla více o volebním boji informovat. To je tedy deficit, který jsme takto zjistili, stanovili. Marie Gabriel, bych, eh, bych si k ní připojil v tom, že je důležité, aby EU i nadále jak si provázela reformní proces v Jordánsku, neboť Jordánsko je velice důležitá země pro mír a stabilitu v regionu. Já jsem dal na Twitter, že Jordánsko má desetkrát více uprchlíků na hlavu obyvatele než Německo a stokrát méně se eh, Eh, tímto tématem eh, zabývá, nebo prostě to řeší nějak negativně. Proto také král dostal ten tu cenu míru, protože oni mají skutečně nejvíce vůbec uprchlíků v zemi procentně. A přesto ve volebním boji to téměř nebylo téma, uprchlíci. Možná bychom si z nich měli vzít příklad. Děkuji. Dear colleagues, we will start in a minute the meeting with Kolegové, eh, za chvíli začneme za pár minut. Eh, pan eh, kolegové z DV tedy přijdou.